Vážení kolegové, Vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil tuto schůzi. Máme mimořádné zasedání, na kterém je pouze jeden bod. Čili nejdříve přijmeme návrh pořadu jednání, nikdo nic nemá, takže přijato. Dále sdělení předsedy. E, není tady káva. Máte seznam, je to kvůli té stávce. A je to také šetřící opatření. Máte před sebou seznam, takže prosím vás, prosím vás, ticho. Máte seznam jazyků, tím vítám také tlumočníky a žádám vás, abyste si připravili své elektronické kartičky. Já jsem si zapomněl na plenární zasedání, ale připravte si kartičky, abychom mohli rychle hlasovat. Čili tady hlasování, které eh, není úplně jednoznačné v tomto výboru, čili z tohoto důvodu budeme hlasovat elektronickou cestou. Vážení kolegové, Sešli jsme se, abychom hlasovali eh, v rámci výboru pro rozpočet, abychom připravili tuto zprávu na hlasování eh, na dalším eh, plenárním zasedání Duben 1 a týká se o odhad přímo o videu na rozpočtový rok 2012. Jedná se o zprávu pana Fernandeze. Měli jsme již eh, dvě zasedání v rámci předdohodovacího řízení, a to s Birem, a dospěli jsme k dohodě mezi eh, delegací eh, výboru pro rozpočet a delegací, která zastupovala Biro. Tam byly dva místo předsedové spolu s generálním tajemníkem Evropského parlamentu. Čili za dva dny se má konat toto dohodovací řízení v úterý. Následně jsme tedy přijali tento návrh rozpočtu a dnes budeme hlasovat o tomto návrhu rozpočtu, čili hlasování v Běru dopadlo tak, že v podstatě vzalo v úvahu tu dohodu, ke které jsme dospěli. Eh, tedy dohodu, kterou předložil náš výbor. Eh, náš zpravodaj připravil kompromisní návrhy, eh, které ještě upřesňují původní ustanovení a v podstatě se snaží udělat vše pro to, abychom dospěli k dohodě. V tomto duchu pan zpravodaj pochopitelně učiní negativní doporučení k těm pozměňovacím návrhům, které nejsou v souladu s naší dohodou. Eh, pak se o tom bude hlasovat, čili pokud budou kompatibilní, tak je zpravodaj doporučí, pokud ne, tak naopak eh, je nedoporučí. Čili já mám v úmyslu následující. Tak, eh, jak máte ve svém hlasovacím seznamu, chtěl bych nejdříve hlasovat o kompromisním návrhu číslo 1, ten se týká odstavce 3. V podstatě je to princip globální dohody, to tedy znamená podpora eh, výboru pro rozpočet, která, který podporuje dohodu delegace komise a také před dvěma dny jsme se na tom dohodli s Birem. Pokud tento kompromis bude odmítnut, tak eh, uvidíme, co se bude dít dál, ale pokud bude schválen, tak eh, budeme zkoumat další návrhy kompromisu a dané pozměňovací návrhy. Takže, pane zpravodaji, možná byste nám na úvod mohl říci, jak to hlasování vidíte. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem politickým skupinám za spolupráci. A chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům, protože jsme měli velice málo času a během eh, tohoto omezeného času jsme byli schopni překonat problémy, eh, kterým jsme čelili. Děkuji za jejich snahy. Myslím, že jsme dosáhli dobré dohody s předsednictvem i s administrativou parlamentu. Děkuji tedy všem, kteří předložili pozměňovací návrhy a, a děkuji také za e, práci ostatních politických skupin. Uspěli jsme díky stínovým zpravodajům. Dostali jsme se e, ke zvýšení o 2,3%, což je v podstatě snížení, protože míra inflace, kterou používá administrativa, je v současné době 2,8%. Nemůžeme tedy eh, zapochybňovat tuto dohodu. Eh, nedochází zde eh, tedy ke zvýšení našich nákladů. Jde o to, aby předložené pozměňovací návrhy, které budou schváleny, odpovídaly dohody, dohodě. A je možné ušetřit peníze v rámci implementace. Já jsem předložil některé, připravil pozměňovací návrhy, kompromisní pozměňovací návrhy, Eh, které umožní ušetřit peníze v rámci provádění rozpočtu. Máme zde pozměňovací návrh liberálů 17. Eh, tento návrh umožní eh, ušetřit peníze při provádění rozpočtu. Dále zde máme kompromisní pozměňovací návrh, který socialisté nechtějí schválit. Původně by to byl pozměňovací návrh 14, eh, nyní je to pozměňovací návrh 10. Týká se to eh, odstavce 14. A pokud se to eh, nezačlení do kompromisu, já bych to navrhoval jako ústní pozměňovací návrh, který předložím. Je třeba, abychom tuto otázku vyřešili a zamýšlím, aby jakékoliv technické změny byly provedeny nyní, pokud to bude možné. Jedná se o úvodní ustanovení E. Zde bychom mě mohli e, doplnit, že jsme měli zkusku také 22. března. A dále e, e, jde zde o Eh, celou částku. Já se domnívám, že eh, tyto technické změny eh, můžeme um, okamžitě provést a tím se některé sporné body vyřeší. Je vous remercie. Děkuji mnohokrát. Nejdříve kolega. Budu velice stručný. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Fernandezovi že se snaží učinit globální kompromis. V zásadě souhlasíme eh, s výsledkem před dohodovacího řízení. Možná z technických důvodů bychom měli mít eh, výsledky dohodovacího řízení. To by mohlo být doplněno k tomu rozhodnutí, abychom ta čísla měli před sebou, abychom neměli žádné pochybnosti o tom, co přijímáme. Jak říkal pan Fernandez, nemyslíme si, že tento návrh kompromisu 10 je skutečným kompromisem, protože není založen na žádném pozměňovacím návrhu. Já tedy myslím, že by zpravodaj je mohl předložit jako ústní pozměňovací návrh a ne jako pozměňovací návrh. Eh, velký problém je s tím domem evropské historie. Myslíme si, že to není vzato v úvahu v tom kompromisním pozměňovacím návrhu, čili pane předsedo, navrhujeme, abychom hlasovali o tomto kompromisním návrhu, ale ještě o dodatečných věcech, které bychom rádi doplnili, především rozhodovací postupy a také eh, rozpočtová linka pro Dům evropské historie. Děkuji mnohokrát a nyní pan Bokroš. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Já jsem nebyl pozván na schůzku s předsednictvem. Nesouhlasím s těmito kompromisy. V každém případě jsem ale vděčný předsedovi, který řekl, že budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích po jednom bez ohledu na kompromisní pozměňovací návrhy a já na tom trvám. Děkuji, pan Baro. Děkuji, pane předsedo. To, co řekl právě pan Bokoš, tak toho lituji. Je to poněkud zavádějící, protože když máme společné pozměňovací návrhy, tak bychom měli také společně jednat. Ale pan Bokoš ví, že ty tři frakce nebyli společně, ale v každém případě nám jde o to, abychom našli řešení, jak nakládat s touto situací. Vím, že kolegové jak eh, GUE, tak od Zelených eh, hovořili o těchto kompromisech, byli přítomni, takže si myslím, že jsou pro eh, tyto kompromisní řešení. Já si myslím, že to, co navrhl pan místopředseda, je účelné a když budeme hovořit o těchto pozměňovacích návrzích, tak bychom měli přizpůsobit čísla tomu krácení. A když dojde k určitým eh, diferencím, tak musíme mít potom opravná čísla. To je tolik k tomu, jak bychom měli nakládat s tím vším technicky. Děkuji. Le le ne se posera pas, mon cher collègue. Eh, děkuji. Tady nevzniká žádný problém, protože ty čísla budou v tom globálním kompromisním návrhu. A ta nebude odlišná, pokud tady tento globální návrh neodmítneme. To bychom potom začínali opět od nuly. Takže pan Portaš, ten tady hraje roli toho zlého. Ano, musím říct, že máte pravdu. Eh, Můj problém je následující. Kromě té skutečnosti, že nemohu podpořit eh, tyto kompromisy, ehm, Znamená to tedy, eh, že moje skupina bude hlasovat proti eh, těmto dohodám. Podíval jsem se na statut poslanců. V článku 7 se poukazuje na to, že eh, veškeré dokumenty eh, by měly být dostupné poslancům, aby se s nimi mohli seznámit. Eh, ve statutu poslanců není žádný článek nebo odstavec týkající se indexace jakýchkoliv výdajů, které se nás týkají. Není zde stávána žádná indexace, navázání tedy na inflaci, pokud jde o výdaje poslanců nebo na poslance. Znamená to tedy, že eh, veškerá tyto rozhodnutí spojená s indexací, s indexací platů, eh, indexací eh, diet, indexací cestovních nákladů, indexací um, speciálních diet. Eh, všechny tyto indexace eh, jsou důsledkem rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu. A existuje dokument, eh, který byl přijat 19. května, týkající se prováděcích opatření statutu poslanců Poslední změna je ze 14. února tohoto roku. Znamená to tedy, že všechny Eh, sumy, které se týkají nás jako poslanců a kterým já jsem eh, předložil pozměňovací návrhy, tam navrhuji nulové navýšení pro rok 2012. To se týká všech výdajů týkající se poslanců. A jak jsem řekl, ty indexace jsou eh, pouze na základě rozhodnutí předsednictva a nemají co dočinění se statutem poslanců. A takže já bych chtěla poukázat na to, že pokud budete hlasovat o kompromisech, měli byste být plně informováni o tom, co děláte. V podstatě obhajujete naše vlastní výdaje jako poslanců a postupujete proti zájmům daňového poplatníka. Děkuji za toto vysvětlení a hlasování a také um, tlení paní Durán. Děkuji, pane předsedo. Moje Kolegyně paní Triplová eh, podepsala celou řadu eh, těchto pozměňovacích návrhů. Myslím si, že dnes to nebude úplně snadné, protože máme globální kompromisy, ty například podporujeme, ale je tady celá řada dalších eh, pozměňovacích návrhů, které jsme nepodepsali a v podstatě ty potom padnou pod stůl. Děkuji. Takže všichni koordinátoři se vyslovili, kromě zástupců EPP, ale beru to, že mlčení zástupce EPP znamená podporu pana zpravodaje. Dobře, takže navrhuji, abychom postoupili k hlasování a nemám já osobně právo na hlasování, čili já osobně hlasovat nebudu. Co se týče kompromisů, eh, Pane předsedo, prosím, omluvte mě, já nemám u sebe hlasovací kartičku. Někdo mě ji přinese co nejdříve, ale když byste hlasoval místo mě, tak by to bylo dobré. Barbaro, já také nemám svoji kartičku, takže vás nechám hlasovat. Můžete zvedat ruku. Takže prosím, zvedejte ruku. Ano, my jsme špatní eh, žáci, my dva tohoto výboru. Takže kompromis eh, číslo jedna, kde je pro? Děkuji mnohokrát, kde je proti? Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Děkuji, zdržel se někdo hlasování? Nikdo, čili valná většina hlasovala pro tento sál, není úplně ideální jak pro organizování rozpravy, tak pro hlasování, ale ta většina byla jasná. Nyní se dostáváme k kompromisu 2, odstavec 1, kompromis 2, kdo je pro? Děkuji mnohokrát, kdo je proti? 5, 6, 7. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo se nezdržel hlasování, takže také přijat. V tuto chvíli eh, odpadá návrh 6. Naopak eh, tady máme technický pozměňovací návrh pana zpravodaje. Takže sedmička je stažena, odpadá. Takže nyní můžete udělat technický a pozměňovací eh, návrh. Ano, tento návrh se týká odstavce 2. Žádal jsem také o technický pozměňovací návrh, který se týká bodu odůvodnění eh, E. A na konci března, ještě v případě odstavce 2, eh, je to 16. března, je to 1 700 073 500 tisíc 543. Je to technický pozměňovací eh, návrh. Je to tedy číslo, které se uvádí v tom pozměňovacím návrhu číslo 7, je to tak? Ne, je to technický pozměňovací návrh k původnímu textu. Ano. Tady máme tedy dva pozměňovací návrhy. Kdo je tedy pro? Jsou to technické pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel hlasování, čili jsou tyto návrhy přijaty. Takže předpokládám, že osmička v tuto chvíli odpadá, je to tak? Protože ta um, tedy měla odpadnout, pokud přijmeme sedmičku. Dostáváme se ke kompromisu číslo 3. Kdo je pro kompromis číslo 3? Zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Jedna, dva, tři, čtyři proti. Zdržel se někdo hlasování? Ano, jeden. Takže trojka je přijatá. V tuto chvíli odpadají následující tři pozměňovací návrhy a nyní hlasujeme o 12. pana Vogana a Farma. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti, dva proti. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Tedy přijat. Nyní kompromisní návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Je tady ústní pozměňovací návrh eh, socialistů eh, ke čtyřce. Pan Portaž, prosím. Mohl bych eh, navrhnout dělené hlasování, protože já jsem hlasoval proti první části, ale ten zbytek bych byl pro. Takže je to kompromisní návrh číslo čtyři, je to tak? Kde chcete ukončit tu první část? U toho, u té tečka čárka. Středník. Ano, středník. Takže tak potom slovo inflation rates. Máme středník, tak tam. Takže a eh, pan Ferme, nyní ústní pozměcí návrh. Ano, z jazykových důvodů jsme chtěli vypustit to slovo even. To je v podstatě vypuštěno. Even. Dokonce. Výborně. Budeme tady hlasovat o tom, zda vypustíme to slovičko even. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Ano, tím tedy vypuštíme slovičko even. A nyní na žádost pana Portaše budeme hlasovat o první části tohoto kompromisního návrhu, takže potvrzuje, že ve světle obtížných ekonomických a rozpočtových podmínek členské státy musí eh, a také parlament prokázat svoji odpovědnost a omezit se eh, eh, pod úroveň stávajícího inflačního, eh, inflační míry. Kde pro, kde proti? Dva jsou proti? Jste si jistá nebo jistý? Výborně. Kdo se zdržel hlasování? Nikdo? První část je přijata. Zbytek věty hlasujeme od druhé části. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se někdo hlasování? Dva. Takže jednomyslně přijato. Kompromisní návrh číslo čtyři je tedy v této ústní eh, formě přijat. Nyní tedy se rychle dostáváme k sedmnáctce pana Alvara, což je kompatibilní. Nicméně panu zpravodaj se to nelíbí. Ne, jste pro. Alvaro nám to může vysvětlit. Děkuji. Dříve, než dojde k nějakým zmatkům, tak já jsem se dohodl s panem zpravodajem. Tento pozměňovací návrh se netýká bezprostředního krácení, protože to bychom měli potom určité problémy se sekretariátem parlamentu. Tady se jedná o čistou implementaci. Nejedná se o zkrácení, ale jedná se o pouhou implementaci. To znamená, že pan zpravodaj je pro. Takže kdo je pro? Děkuji mnohokrát. Kdo je proti? Jeden. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Přijato. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Zdržel se někdo hlasování? Jeden. Tento návrh je tedy přijat. Nyní je e, dvacítka paní Andrásen. Kdo je pro? Pan zpravodaj je proti. Kdo je proti? Pardon, nejdříve kdo je pro? Kdo je pro? Dva, kdo je proti? To je hodně. A kdo se zdržel? Jeden, čili zamítnut. Pozměňovací návrh 21 pana Vogana a 22, to je identické a panu zpravodaj se ani jeden nelíbí. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina je proti. Zdržel se někdo hlasování? Někdo? Chcete si to zkontrolovat? Eh, dobře, takže budeme hlasovat elektronicky. Já nehlasuji a Barbara hlasuje jak? Proti. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. To tajné hlasování. Končím hlasování. Takže 19 pro, 18 proti. Prosím, kolegyně, nefunguje to. Hlasoval jste pro nebo proti? Proti. To je ale tajné. Donc, il y a 19 contre, 18 pour. Takže 19 pro, proti, pardon, 19 proti nakonec, takže je zamítnuto. E, další návrh je identický. Nyní 23. Paní Andrásen, zpravodaj nedoporučuje. Kdo je pro? E, kdo je proti? hodně. Zdržel se někdo hlasování? Děkuji. Zamítnout je 24. Pana Portaše, pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Levice, kdo je proti? Všichni, kdo nejsou levice, kdo se zdržel hlasování? Děkuji mnohokrát. Takže většina je proti. 25. Paní Vertman je rozdělena do dvou částí. První část povzbudit Evropský parlament. Pan zpravodaj to podporuje. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Pan Portaš. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. První část je přijatá. Um, ehm, druhá část se panu zpravodaj nelíbí. Kdo je pro? Tři. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Druhá část je zamítnuta. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis číslo 6? Děkuji. Kdo je proti? 6. Zdrželi se hlasování? Nikdo. Přijato. V tuto chvíli se dostáváme k 28. Pan zpravodaj je pro? Podporujete? Pane zpravodaji, chcete slovo, prosím? Je voudrais aussi préciser... Chtěl bych eh, upřesnit, že tam nejsou žádné změny a jsem tedy pro? Nejsem proti, jsem pro. Protože pokud ne, tak to odpadá. Takže to musí být eh, bráno s ohledem na exekutivu. Takže pan zpravodaj to podporuje. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Socialisté, ale ty jsou izolováni. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. To znamená, že tento návrh je přijat. 29 odpadá. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Chceme hlasovat? Takže přijmeme. Takže pane Bokroši, jste určitě spokojen. Ale 29 odpadla. Nyní kompromis číslo 7. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Čtyři se zdrželi hlasování. Nikdo? Takže přijat. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 3, 4, 5. Se, kdo se drží hlasování? Děkuji, čili přijat. Tím se dostáváme k 41. Paní Andreasen. Pan zpravodaj je proti. Takže mám špatné indikace, dostáváme se ke 40. Tady máme dělené hlasování. Pane zpravodaj, myslím si, že druhá část děleného hlasování odpada. Druhá část odpadá. A v té druhé části se říká co? ta první část končí ehm, knihovnické služby budou poskytovány svoje, ehm, svoji službu ve třech jazycích. Ve třech pracovních jazycích, takže ten kompromis potom není kompatibilní. Ta první část jste pro? Ne, takže jste proti první části, čili hlasujeme o první části. Kdo je pro? Děkuji. Sedm lidí, kde proti? Většina a ještě někteří. A kdo se zdržel hlasování? Takže první část je e, zamítnuta, druhá odpadá, čili potom z té 40 už nic nezbývá. V tuto chvíli se dostáváme k návrhu 41. Pan Alvaro je zoufalý, ale určitě to vyhrajete zase jinde. 41, paní Adrasen, pan zpravodaj proti, takže kdo je pro? 3, 4, 6, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se hlasování, zamítnut. 42, 43 odpadají a budeme hlasovat ne. Pan Ferm, prosím. Yeah, I have no problems with voting on... Nemám žádný problém s tím, že bychom hlasovali o 42. Myslím, že bychom o ní hlasovat měli ale jenom chci vysvětlit, že moje politická skupina bude hlasovat proti. A to navzdory tomu, že chápeme, eh, že by se mohlo hlasovat pro 47 a 50, ale bohužel je to eh, protichůdné, protože někde se říká, že pokud jde o cestování, říká se, mělo by tu být eh, business class, pokud je to nad 4 hodiny, jinde se hovoří o cestě mimo Evropskou unii. Já si myslím, že bychom se měli zabývat náhradami na cestování, ale měli bychom to udělat organizovaněji. A takže budeme hlasovat nyní proti, ale chtěli bychom se k tomu v budoucnu vrátit, k tomuto tématu. Děkuji mnohokrát. Co se týče cestovních nákladů, tak osobně jsem dal jeden návrh. Nebylo to ale za to vážně ani předsednictvem, ani našimi zástupci, ale e, budeme o tom hlasovat. Čili budeme hlasovat o 42. pana Bokroše. Takže pan zpravodaje, je proti, kdo je pro? 4, 6, 7, 8, 9. Kdo je proti? Valná většina. Zdržel se někdo hlasování? Zamítnut. 43 tady odpadá. 44 pana Alvara a pana Bokroše. Zpravoda je pro, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 1, 2. Děkuji, zdrželi se hlasování. Přijat. 45 odpadá. 46 paní Andrasen, pan zpravodaj je proti, kdo je pro? 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? Více než 7. Zdržel se někdo hlasování? Jeden se zdržel hlasování. Zamítnut. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Omlouvám se, ještě chce k tomu hovořit pan zpravodaj. Co se týče kompromisu číslo 9, tady bych chtěl říci, že žádám a v tomto smyslu jsem dělal také návrh panu předsedovi, abychom vyvinuli snahu redukce na elektřinu, na papír, a také nákladu na dopravu, na oficiální mise a také v případě cest poslanců. To je kompromis, který jsem navrhl. Ano, říká pan předseda, to je tady v tom písemném textu. Tady je vysvětlení obsahu tohoto kompromisního návrhu. Není to ústní pozměňovací návrh, na tom se shodneme dobře. Kdo je pro kompromisní návrh číslo 9? Děkuji. Kdo je proti? Tři, čtyři, pět. Zdržel se někdo hlasování? Tento návrh je přijat. Takže i přesto budeme hlasovat o návrhu 48. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Alvaro chce něco říci? Může se stát, že to, co řekl pan Pokroč na začátku, by mohlo být zihledněno, ale na druhou stranu Nechceme ohrozit návrh eh, pana zpravodaje. Eh, Ptám se dvou kolegů, kteří spodopsali tento pozňací návrh. Byli byste, souhlasili byste s tím, abychom ten odkaz na rok 2011 vyškrtli, protože s dohodou s předsednictvím stojí, že dojde ke zkrácení výdajů. Takže bychom se mohli zaměřit na to, že například náklady na úklid a další podobné náklady budou snižování. Když byste souhlasili eh, vy dva kolegové s tím, že bychom v dokumentu eh, vyškrtli eh, ten, tu referenci na rok 2011. Snažilo Šlo by také o snižování nákladů. Já nechci být proti kompromisu, ale chci e, přispět k vyřešení tohoto problému. V tuto chvíli tedy předpokládám, že musíme zvážit, že místo toho, aby to bylo na úrovni, zachovat úroveň výdajů z roku 2011, tak to podstatě bude stejné. Čili tam nebude ten odkaz na ten rok 2011, tak jaká je to úroveň výdajů? K čemu to odkazuje? Pan zpravodaj? 48 odpadá, to je jasné, protože máme ten globální kompromisní návrh, takže abychom je mohli znovu zvážit, tak bychom ho museli přepsat. Takže ústní pozměňovací návrh pana Alvara není dostačující? Ne, ten text by potom nebyl konzistentní, nebyl by koherentní. Takže žádám eh, dva kolegy, zda přijímáte tento ústní pozměňovací návrh pana Alvara. Eh, pokud ano, tak eh, o ně budeme hlasovat. Pan zpravodaj tedy proti, protože vám to teď vysvětlil, nebo o tom nebudeme hlasovat. Pan Bokroš, prosím. I have no choice but to... Nemám na výběr, a držet se, mohou se jenom držet původního návrhu a jsem překvapený, že liberálové nepodporují svůj vlastní návrh. To c'est fait pour vous aider. Bon, alors To dělají proto, aby vám pomohli. Takže Takto revidovaný návrh budeme hlasovat. Pan zpravodaj je proti, protože to není kompatibilní eh, s tou celkovou dohodou, ale kdo je tedy pro? Pan Bokroš je pro. Takže tři. Čtyři. Kdo je proti? Děkuji. Pan Alvaros se zdržuje hlasování spolu s liberály. Liberálové tedy eh, se zdrželi hlasování. Dobře. Tím se dostáváme 49. Paní Ingeborg Gressle. Pan zpravodaj je pochopitelně pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Socialisté, zdrželi se hlasování někdo? Liberálové. Takže valná většina je pro Inge. Padesátka odpadá, protože pan Portaš myslím si, že když jsme hlasovali o 47, tak máme dvě různé verze Myslím si, že z tohoto důvodu bychom měli tedy hlasovat o 50. Dobře, říká pan předseda. Pokud není proti pan zpravodaj, tak budeme hlasovat o 50. Pan zpravodaj? Ano, já si myslím, že v tuto chvíli je to pokryto kompromisním návrhem, když jsme snížili výdaje, eh, které se týkají jednak emisí a cest, cestovních nákladů. Pan Portaš? Toto je obecný kompromis. Tento odstavec navrhuje ale detaily implementace. Vzhledem k tomu, že jsme hlasovali pro 47, myslím si, že je zde otázka konzistence. Aby to bylo logické, musíme tedy hlasovat také o tomto. Budu tedy hlasovat o 50, pana zpravodaje proti, ale kdo je pro? 4, 8, 9. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Děkuji, je zamítnutý. Takže. To, co říkáme kompromisem 10, ale není to kompromisní návrh 10, je to ústní pozměňovací návrh. Pana zpravodaje, kdo je pro? Ten text zůstává kdo je proti? Tady je to více zajímavé, takže budeme hlasovat elektronickou cestou. Hlasujeme o textu, který je, se tváří jako kompromis číslo 10. Pro, proč je to tajné hlasování? Je to tajné, ale já vám řeknu výsledek. Já nehlasuji. A jsou tady ještě tři další, kdo nehlasují. Ano, kolegyně už má kartu, takže končím hlasování. 22 proti, 17, eh, pardon, pro, 17 proti a, a 2 se zdrželi hlasování, to znamená, že je přijat. 51 tedy následně odpadá, kompromisní návrh číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět budeme hlasovat elektronicky. Zahoji tajné elektronické hlasování. Hlasujte. Končím hlasování. 22. Pro 19. Proti, takže přijat. Následně všechny pozněvací návrhy odpadají až k 59. Pana Ferma. Prosím, pan Ferm. Pane předsedo, já si myslím, že část našeho pozměňovacího návrhu je kompatibilní s kompromisem, o kterém se právě hlasovalo a v podstatě by došlo k posílení. Jedná se především o standardní parlamentní postup, transparentní eh, postupy rozhodování a otevřená diskuse. Já navrhuji, abychom o tom hlasovali jako o doplnění. Mám také ústní pozměvací návrh. Chci také, aby se o něm hlasovalo. Eh, praví se zde, že nepodporujeme vytvoření nové rozpočtové položky pro Dům evropských dějin. A proto se požaduje, aby jeden milion eur, který byl alokován na tuto položku, byl převeden jinam. Já si myslím, že by zde mělo být převedený do rezervy pro naléhavé události. A mělo by zde tedy být také to, že by to měl schvalovat rozpočtový orgán, takže to by mělo být doplnění k, ke kompromisu, který jsme právě schválili o Domu evropských dějin. Tady se k tomu pan zpravodaj, ještě pan Alvaro. Já se omlouvám kolegovi, ale vy jste to říkal tak strašně rychle, že už lituji tlumočníků, ale já jsem to také nepochytil. Chcete dva pozměňovací návrhy, chcete o nich hlasovat odděleně nebo dohromady? Já se omlouvám, jak to chcete? Já se domnívám, že to máte v písemné podobě. Měli byste to mít před eh, sebou, takže to je důvod, proč jsem byl tak rychlý. Takže abych to schrnul. A první doplňuje formulaci že je potřeba zajistit standardní parlamentní postupy, transparentní rozhodování a otevřenou diskusi. Důvodem proto je samozřejmě, že se nedomníváme, že bychom v této chvíli měli udělat něco jiného, než mít přípravný proces. Stále ještě jsme se nerozhodli o tom, jestli tento projekt bude realizován. Dále se domnívám, že bychom v této chvíli neměli schvalovat vytváření specifické rozpočtové polečky, protože to by znamenalo zelenou. Měli bychom poukázat, měli bychom to nechat až na rozpočtový postup na podzim. Do té doby získáme více informací, eh, než tedy vytvoříme rozpočtovou položku pro Dům evropských dějin. Takže dvě věci. Transparentní a standardní postup a vytvoření eh, rozpočtové položky nikoli eh, už nyní v těch odhadech výdajů. Dám slovo zpravodaji, ale předtím abych zjednodušil naši práci. Jsou to dva odlišné pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh je návrh 52, který navrhuje pan Ferm a který se týká kompromisu 11. Vlastně by to má to být doplněk. A druhý návrh, který se týká té rozpočtové položky, to je předmět pozměňovací návrhu 59, který je stejně tak bude určitým doplňkem. Ano, souhlasíte, takže co se týče postupu, tak tam se shodneme a nyní stanovisko pana zpravodaje. Já si myslím, že když jsme odhlasovali kompromisní návrh, který byl tedy přijat, tak si myslím, že pozměvací návrh 52 odpada. Ale Možná bychom to měli vysvětlit. Pokud tedy odpadá, tak také odpadá otázka nového parlamentního postupu. Ale to je mé stanovisko. Já si myslím, že by to mělo odpadnout. Je to ale jenom můj názor. Je to pozměvací návrh, kompromis, eh, kvůli kterému odpadají další pozměvací návrhy k tomuto tématu. Nemám stejné stanovisko po 15a, ale 15a byl ústní pozměňovací návrh, který není proti, nebo nejde proti tomu globálnímu kompromisnímu návrhu, ke kterému jsme dospěli. Takže v první řadě chci vědět, zda 52 odpadá nebo ne. A já si myslím, že ano. A je to tedy uvedeno na seznamu hlasování a politická skupina hovořila i k dalším bodům, ale nikdo do této chvíle nespochybnil skutečnost, že pokud kompromisní návrh 11 bude přijat, tak nikdo nespochybnil, že ostatní pozměňovací návrhy by měly odpadnout, tak jak je to uvedeno na tom se, eh, hlasovacím seznamu. Nejdříve Monika a potom dám slovo ještě Goran Fermovi. Co se týče obsahové stránky, tak bych Geranovi řekla následující. V v parlamentu musí dojít k notifikaci, to je zcela běžný postup. Děláme to tak z toho důvodu, protože je to právně podloženo. A já nemohu postupovat jinak, než mít notifikaci. Jinak by to nebyl správný postup. Je to zcela běžný postup, se kterým pracujeme v rozpočtovém výboru. A musíme dodržovat veškeré tyto postupy. A tento způsob notifikace oznámení musí být proveden, což znamená, že o tom nemusíme extra hlasovat. Máme tady určité regulatorium, které nás nutí k tomuto postupu. V zásadě jsem spíš pro vlastní rozpočtovou položku a to z toho důvodu, protože zvyšuje spíše transparentnost, než ji snižuje. Já jsem byla vždycky u velkých projektů pro vlastní rozpočtové položky, protože to bylo jednoznačné a člověk přesně věděl, kolik prostředků je v té položce či kolik jich tam není. Já jsem nyní poněkud překvapená o tom, že vůbec nechceme mít takovouto rozpočtovou položku. Děkuji a není Geran. Já si myslím, že jsem to vysvětlil také v poslední diskusi ve výboru. Za prvé se domnívám, že tohle není eh, běžný rozhodovací postup K tomuto nemůžeme přistupovat jenom jako k projektu e, výstavby budovy. Je to více. A jak řekla Monika Holmar, je zde celá řada dalších aspektů, e, které tento projekt zahrnuje. Není to pouze e, projekt výstavby. Proto si myslím, že bychom měli mít postup, který bude zahrnovat přímo plenárku, a nebo eh, to bude spadat pod normální rozpočtový postup, pod schvalování rozpočtovým orgánem. A to by se mělo udělat až na podzim a nikoli už nyní. Pokud jde o eh, vlastní rozpočtovou položku, já nejsem proti, já jsem pro vlastní rozpočtovou položku. Nicméně nikoli v těchto odhadech příjmu a výdajů. Myslím si, že by to mělo být součástí normálního rozpočtového prostupu, který, eh, který schválí rozpočtový orgán, aby to bylo transparentní. Já nejsem proti vlastní rozpočtové eh, prolo, proti vlastní rozpočtové položce, ale myslím si, že by to mm, nemělo být už v odhadech příjmu a výdajů. Eh, já si myslím, že tyto věci nejsou pohnuty v kompromisu, takže o nich musíme hlasovat. Pan Gajer. Já nevím, jak se tomu říká portugalsky. A my prostě jako kompromis nazýváme to, na čem se všichni dohodneme. Za eh, skupinu bylo řečeno, že eh, to, co je v části kompromisu 11, není pokryto můžeme ale argumentovat tím, že se jedná o kompromis a to v souvislosti s domem pro evropské dějiny. Ale já nevím, zda většina bude pro nebo ne, ale ten formální argument, že všechno bylo vyřízeno tím, že jsme odsouhlasili jeden kompromis, tak to mám pocit, že neodpovídá pravdě a tomu s tím nemohu souhlasit. Já si myslím, že pozměňovací návrhy 52 a 53 eh, nejsou eh, pokryty kompromisem, tak bychom o nich měli hlasovat. Isabel Durand. Děkuji. Já podporuji to, co říká socialistický kolega, protože to se týče formy tohoto projektu, které, který obsahuji, tak si myslím, že toto stanovisko musíme obhajovat, abychom věděli, kde se nacházíme, abychom také řešili citlivé otázky nejen z hlediska rozpočtu, ale také co jde nad rámec rozpočtu. Čili já jako kolega žádám, abychom o tom hlasovali, nechci se pustit eh, do konstrukce, aniž by to nebylo všechno dobře ošetřeno, čili musíme to dobře ošetřit hlavně do budoucna. Dobře, navrhuji následující, abychom o tom hlasovali, čili budeme hlasovat o 52, jako o doplňku. Nebudu hlasovat, já nemám právo, máme tady příliš zástupců EPP a navrhuji autorovi tohoto pozměňovacího návrhu ústní pozměňovací návrh Všechna rozhodnutí, která se týkají projektu, by měla být předmětem standardního běžného parlamentního postupu, čili vhodného možná parlamentního postupu, protože běžný postup neexistuje. Jedná se o výjimečný případ. Navrhl bych tedy toto znění. Souhlasíte s tím? Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 52 a e, místo toho běžného tam dáme vhodný návrh, appropriate v angličtině. Čili e, pan zpravodaj proti, ale ptám se, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 21 proti. Tento návrh je zamítnut. Ostatní pozměňovací návrhy odpadají až k 59. Čili teď se dostávám k 59. 59. Eh, rozpočtová položka. Pan zpravodaj je proti, budeme rovnou hlasovat elektronicky, ne ještě pan zpravodaj. Já si myslím, že zde podstatě ten není možné dát všechno do toho kompromisu, tu vůli všech, protože by vznikla naprosto nekoherentní dohoda, čili já si myslím, tady bychom to možná mohli trochu prodiskutovat a pokusit se otevřít tu situaci, abychom měli širší konsenzus. A co to znamená, pane zpravodaj? Já navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o 59. Pán zpravodaj je pro nebo proti? Proti. Hlasujeme elektronicky o 59. Tout le monde a voté. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 15 proti, to znamená, že je přijat. Můžeme tedy, pane zpravodaji, chápat, že v podstatě je to protichůdné, eh, složité eh, hodnocení a v podstatě se nám podařilo touto složitou cestou dospět ke kompromisu. Souhlasíte s tím? Dobře. E, návrh jedna, paní Andrásen, pan zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zamítnut. Návrh dvě, paní Vertman, pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Liberálové a socialisté. Zdržel se někdo hlasování? Valná většina je pro. Trojka je kompatibilní e, s dvojkou, ale tady je pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je pro trojku? Děkuji. Kdo je proti? Valná většina. Zdržel se někdo hlasování? Zamítnut. Čtyřka. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Zamítnut. Nyní máme technický pozměňovací návrh, o tom jsme již hlasovali, to je ten bod odůvodnění E a na, nyní pětka, paní Andrasen. Kde proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnout. A nyní závěrečné hlasování budeme hlasovat elektronicky. Já nehlasuji, ale hlasování je zahájeno a je tajné. Le vote est clos. Končím hlasování. 33 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Blahopřeji panu zpravodaji a děkuji koordinátorům a všichni, kdo byli ochotni dospět k tomuto kompromisu. Předtím, než ukončím naše zasedání, tak ano, skončili jsme hlasování. Kdo chce opustit místnost, tak může, ale ještě jsem neskončil schůzi, protože pod bod různé paní Gressler eh, chce říct jedno sdělení. A všichni potichu posloucháme. Vážení kolegové, jedná se o rozpočtový řád. Komise předložila několik non-paper, které byly rozděleny do pracovních skupin. A já si myslím, že nastal úplný zmatek, protože tyto non-paper se týkají eh, aktů přenesených pravomocích, týkají se cen a týkají se ještě dvou dalších záležitostí. Veškeré změny eh, provedla komise a my jsme je schválili. Komise například definuje finanční nástroje, definuje také rámec, definuje také multiplikátorové faktory, potom prostředky, které plynou zpět z jednotlivých finančních nástrojů. Co se týče aktů přenesené pravomoci, tak tady máme otázku, do jaké míry by měly být tyto akty delegovány a do jaké míry se na těchto aktech přenesené pravomoci bude podílet parlament. Byl to seznam více než 107 různých článků. U deseti článků z těch 117 nesouhlasíme, ale u toho zbytku souhlasíme, ale zároveň nedáme žádnou pravomoc plnou plnou moc a u některých dokumentů řekla eh, komise, že musíme implementační pravidla dát do rozpočtového řádu. A u zbývajících právech dokumentů, jako například eh, práva eh, pravomocí a tak dále, to jsou práva, eh, která nebudou součástí implementačních pravidel, protože právo vydávat pokyny to není žádné právo, které se týká prů, žádného průběhu financí. Já si myslím, že všichni byli poněkud vystrašení, co máme udělat s těmito dokumenty, které jsme obdrželi, ale já jsem vám jenom chtěla říct, že my o nich víme. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Nikdo nemá žádnou otázku, poznámku, tím tedy končí naši schůze.